Dobrý den, zahájíme naše dnešní zasedání. Na úvod bych chtěla říct, že nebo zeptat se, zda můžeme schválit pořad jednání. Ano, můžeme. Tlumočení máme k dispozici všechny jazyky s výjimkou malčtiny chorvačtiny a irštiny a nyní se nacházíme u projednání společně bodu číslo 3, 4 a 5 a v první řadě se budeme věnovat Evropskému středisku pro rozvoj odborného vzdělávání SEDEFOP. Jedná se tedy o společnou rozpravu. Budeme projednávat pozměňovací návrhy Eh, ohledně těch tripartitních agentur. A v první řadě se tady budeme věnovat eh, tedy CDFOPu a předala bych slovo zpravodajce paní Ann Sander. Merci, madame la présidente. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Především jsem chtěla připomenout, že 23.8.2016 Evropská komise vydala návrh nového nařízení, který zakládá CEDEFOP, Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání. To má dvojí cíl, a to harmonizovat určitá ustanovení stávajícího nařízení se, se společným přístupem k decentralizovaným agenturám, ale také aktuálně vyjádřit eh, úkoly a cíle této agentury. Dnes dopoledne jsem během svého vystoupení jenom velice rychle chtěla trošku a načrtnout těch 121 pozměňovacích návrhů, které jsem dostala. Mezi těmito pozměňovacími návrhy jsem nezaznamenala žádné velké, zdánlivě nepřekonatelné překážky. A myslím si, že se všichni dohodneme na tom, že návrh Evropské komise je víceméně vyvážený. A také věřím, že budeme schopni společně postoupit u této agendy, tak abychom tuto zprávu rychle dostali k úspěšnému konci. Chci také říci stinovým zpravodajům, že jsem velice ráda, že jsme spolu byli schopni spolupracovat. Chtěla bych všem kolegům a kolegyním mnohokrát poděkovat za jejich příspěvky a pozměňovací návrhy. Když se podíváme trochu podrobněji na pozměňovací návrhy, tak se dá říci, že v zásadě se naše názory zbližují u řady věcí. Za prvé, jak důležité je, aby tyto tři agentury tripartitní byly řádně koordinovány a abychom se vyhli překrývání jejich práce a posílili synergii mezi nimi. Politické skupiny se shodují na tom, že správní rada by měla pozvat jakožto pozorovatele na svá zasedání zástupce Eurofundu EUOSHI a Evropské nadace pro vzdělávání. To je první věc. Druhá věc, ve které se zbližují názory, jsou cíle této agentury. Zatímco návrh Evropské komise v podstatě omezuje CDFOP ve svém nebo v jeho rozsahu působnosti, Někteří chtěli, aby v podstatě všechny instituce Evropské unie tady byly na stejné úrovni a to tež platí i pro vnitrostátní aktéry, tedy vlády a sociální partnery. S tímto já sama souhlasím. A teď třetí bod, kde se zbližují názory, se týká rozdělení rolí mezi správní radu a mezi ředitele. Některé pozněvací návrhy jdou mým směrem tedy, že správní rada má jako hlavní úkol zajistit strategické řízení agentury, definovat hlavní směr její působnosti, zatímco ředitel je osoba, která se zabývá správním a každodenním řízením. A činí také personální rozhodnutí agentury a pokud chce, tak může jmenovat svého náměstka. Řada z vás, kolegyně a kolegové, jste předložili pozněvací návrhy, jejichž cílem bylo přesunout ty jmenovací povinnosti na ředitele. Teď čtvrtá oblast, kde se zdá být konsensus, se týká styčné kanceláře této agentury. Říkáme, že agentura může v Bruselu vytvořit tyčnou kancelář, tak aby bylo možné lépe spolupracovat s různými institucemi. Na druhou stranu, jak navrhovala Evropská komise, by asi nebylo aktuální, aby tato agentura měla možnost eh, vytvářet místní zastoupení v jednotlivých členských státech. A poslední věc, na které se dohodneme, se týká překladatelské služby. Řada z nás chtěla, aby tato agentura měla možnost se obrátit na další tlumočnické a překladatelské služby, kromě překladatelské služby orgánu Evropské unie. Tak, aby měla v této oblasti větší manevrovací prostor tato agentura. Máme tam ještě další body, které bude potřeba prodiskutovat. Návrhy a názory se možná budou trochu více odlišovat, ale v každém případě se budeme maximálně snažit najít kompromis. Týká se to třeba financí, lidských zdrojů, složení správní rady. A nakonec, paní předsedkyně, jsem chtěla jenom připomenout, že bych opravdu ráda, aby se nám dařilo dobře spolupracovat se stínovými zpravodaji u této agendy CDFOPu, ale také chci spolupracovat se spravodaji a stínovými spravodaji, kteří se zabývají dalšími agenturami. Protože nám šlo o to, abychom se byli schopni dohodnout na postoj ke všem těmto agenturám. Takže chci jenom připomenout, že v každém případě budu k dispozici a jsem přesvědčena, že budeme schopni dobře spolupracovat. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Přestože podle pořadu jednání by se tyto tři body těch tripartitních agentur měly projednávat společně. Já to vnímám tak, že i zpravodajové by raději projednali ta tři oddělená témata odděleně, jenom jsem si to s vámi chtěla prověřit, když tedy budeme dávat slovo stínovým zpravodajům, tak v první řadě tedy proběhne debata na téma CDFOPu a následně k těm dalším. Takže nyní stínový zpravodajové a slovo má pan Pavel za skupinu SND. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také chtěl poděkovat paní zpravodajce za ty počáteční pokyny k těm pozměvacím návrhům. Chtěl bych v první řadě zdůraznit, že tripartitní charakter CDFOPu, OŠI a Eurofondu Eh, je důležitý proto, aby se zajistil sociální dialog mezi všemi aktéry a aby se zejména snažili o hledání udržitelných řešení. Zároveň neměli bychom přílišně rozšiřovat cíle těch agentur vzhledem k omezeným finančním prostředkům. Tady eh, CDFO má za úkol právě podporovat to šíření odborného vzdělávání, eh, dobře šitých na míru těch odbor, politik pro odborné vzdělávání. Důležité je sdílení eh, znalostí, zkušeností mezi všemi úrovněmi aktérů, vládní úrovní i tu nevládní stránkou. Co se týče rozpočtu, to by nemělo rozhodně omezit a snižovat kvalitu jejich práce. Ohledně členů výkonné a správní rady tady souhlasíme s těmi změnami, což se týče zapojení nezávislých expertů i v práci tady Evropského parlamentu. A myslím si, že řízení mm, agentury by mělo brát v potaz eh, samotnou strukturu. Eh, ta eh, řídící rada hraje důležitou roli, zejména v rozpočtové oblasti. Pak, co se týče toho náměstka, a, jeho vztahu k řídící radě, ten by měl být vybírán mezi nejvyššími úředníky a, a měl by mít tedy eh, v, v, v popisu práce základní eh, řídící eh, rozhodování v agentuře. A co se týče genderového rozložení CDFOPu, tady by nemělo překračovat 60 Pak co se týče těch tlum, mm, překladatelských služeb, jak zmínila paní zpravodajka, Myslím si, že eh, kromě tedy samotných těch překladatelských eh, služeb evropských institucí by, když to bude zapotřeby, mohly se eh, tedy jak si nakontratovat i služby externí, pokud tedy budou plnit nezbytná kritéria a podmínky. To si myslím, že je stručně z mé strany vše. Děkuji a Nyní paní Žitňanská, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych v první řadě eh, také chtěla poděkovat eh, zpravodajce za úvod a za zhrnutí, tak jak již eh, předsedlala, ten původní návrh komise byl rovnovážný, to znamená, že i ta práce na tomto návrhu byla z tohoto hlediska jednodušší. My jsme předložili pozměvací návrhy, zejména co se týče té potřeby úzce spolupracovat mezi zmíněnými agenturami. Je důležité, aby agentury pracovaly efektivně, aby se jejich aktivity nepřekrývaly. A chci zdůraznit, že agentura CDFOP je jednou z těch agentur, která podle mého názoru má velký přínos, co se týče vzdělávání, odborného vzdělávání, zaměstnanost a i z tohoto hlediska si myslím, že bychom tedy měli přistupovat eh, k samotné spolupráci, tedy mít tu vizi, že je zapotřebí zlepšit její fungování, aby mohla přinášet praktické zkušenosti, prognózy a monitoring, což má vše pomoci eh, navýšit kvalitu zaměstnanosti. Jen jednu poznámku na závěr. Je mi líto, že vzhledem k tomu, že nyní probíhá veřejná konzultace i k této agentuře, takže ještě nemáme možnost s těmito výsledky pracovat, protože si myslím, že na základě této veřejné konzultace pak dostaneme více podnětů ohledně toho, jak agentura funguje a co je ještě možné zlepšit. To znamená, budeme muset na ty závěry čekat až do července. No a já doufám, že na základě těchto závěrů i v budoucnu dojde ke změnám, které následně vylepší samotné fungování agentury. Děkuji. Děkuji. Marian Harkin není přítomná. Máme tu někoho, kdo by ji zastupoval nebo zastupoval skupinu ALDE. Není tomu tak.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 Děkuji. Chtěla bych vyzdvihnout výtečnou práci, kterou provedla paní zpravodajka a když se tedy zaměřujeme na práci tohoto střediska, přejeme si zejména, aby nedocházelo k překrývání s prací podobných agentur, jako je například Eurofound nebo té nadace pro zlepšení pracovních podmínek. Myslíme si opravdu, že zde je přidaná hodnota ve spolupráci mezi těmito agenturami, ale také s dalšími organizacemi, jako třeba OECD anebo Mezinárodní organizace práce. To středisko CDFOP zásadním způsobem přispívá k řešení problematiky vzdělávání a bude potřeba pomoci i ze strany členských států. Jako ostatní kolegové i nemáme za to, že Evropský parlament by měl být zastoupen ve správní radě, ale také v dalších řídících orgánech. Evropský parlament by také měl být eh, informován o plánu činnosti tohoto střediska a měl by mít možnost být eh, zastoupen při rozhodování. A taky si myslím, že by bylo velmi dobré, aby pracovníci tohoto střediska, aby členové správní rády, rady eh, nemohli pracovat v situaci, kdy mají střed zájmu aby byli v tomto případě odvoláni z funkce. Toto středisko bude určitě schopno provádět pilotní programy, které budou zajisté velmi užitečné a pomůžou nám eh, překonat hluchá místa v této problematice. Předložili jsme několik pozměvacích návrhů, ke kterým se následně přidali další kolegové. Týkají se například toho, že by ředitel mohl jmenovat nové členy, s tím ale, že to musí proběhnout na základě zcela transparentního postupu. A kromě toho je také potřeba, aby toto středisko mělo dostatečné finanční prostředky i lidské zdroje, je potřeba, aby měli styčnou kancelář v Bruselu. Mám pocit, že naše pozněvací návrhy se ubírají řadou směrem, který, kterou, který podporuje řada kolegů a věřím, že se nám podaří dosáhnout pozitivního výsledku u této zprávy. Děkuji. Thank you, madam. Děkuji, paní Kuněva. A nyní má slovo Lambert. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se, že jsem dorazila na výbor později. Já jsem stínová zpravodajka ke všem třem agenturám, to znamená, mohu se vyjádřit tak nějak průřezově ke všem třem, protože u nich uplatňujeme takový společný přístup, i když každá má svá specifika. V první řadě připomínku tedy k tomu zapojení Evropského parlamentu do práce agentur, to je něco, co, čeho bychom se měli chopit velice opatrně. Zaznělo tu, eh, že, v rám, že se zaměřujeme i na tu interinstitucionální dohodu eh, ve vztahu k agenturám. Tady parlament vystupuje jako rozpočtový orgán a orgán pro rozpočtovou kontrolu a to, že by měl být zastoupen v těch radách a dalších, tedy eh, významných stupních. Tady by mohlo docházet k určitému střetu zájmu a měl bychom postupovat opatrně pak eh, ty parlamentem určené experty, eh, tak jak to v podstatě v současné době funguje u těch tří agentur, to už je trošku něco jiného, nicméně třeba jasně stanovit, jakou roli by tady měli hrát, protože v minulosti právě vyvstaly otázky právě ohledně té rozpočtové strany a určitých eh, daňových eh, konkrétních eh, záležitostí nebo poplatku. Ehm, tak eh, tady eh, je samozřejmě ještě eh, otázka z odpovědnosti vůči komisi a dalším institucím. Na toto téma jsme předložili pozměňovací návrhy, také návrhy ohledně právě ochrany té posílené nezávislosti agentur, částečně právě z toho rozpočtového hlediska a pak hlavně ohledně tedy jejich samotné práce. Také máme návrhy týkající se genderové rovnováhy v agenturách a to je tedy něco, na co bychom se mohli zaměřit, řekněme tedy, abychom nalezli nějaký schůdný způsob, jak to prosadit a rádi bychom viděli právě tento aspekt podpořen, nevím, jak třeba ze strany například možných pobídek komise či jiných agentur. Také bychom chtěli podpořit opatření, která by dodala takový jasný strukturální základ pro ty nezbytné synergie a zároveň zabraňování tomu překrývání práce, ať je to určitá ta pozorovatelská role či podobně, to bychom chtěli podpořit. Dále máme některé návrhy týkající se objasnění té otázky toho, jak členové té rady, jak kolikrát může být jejich mandát obnoven, je třeba toto také ujasnit. My už jsme to navrhli eh, jednou a je třeba to projednat. Pak technické návrhy ohledně postupu pro vlastně pozastavení funkce ředitele. Zase je třeba se na to zaměřit. Takže máme tu určité technické návrhy ohledně té samotné řídící struktury a pak tedy také ty, které se týč, týkají vlastně té samotné ochrany nezávislosti agentur a pak, co se rozpustu, rozpočtu týče, tady máme návrhy jdoucí směrem té proporční kontroly ve věci rozpočtu. Agentury jsou samozřejmě podrobeny stejnému druhu kontrol a podobně jako orgány, které mají k dispozici mnohem větší, rozsáhlejší rozpočet a tady uh, Eh, je důležité opravdu na to nahlížet proporční, podobně eh, jako vyplývá z požadavku ESF. A eh, nezbytné tedy rozpočtové kontroly. Je třeba zajistit, aby se samotný ten čas, který má k dispozici agentura, aby byl opravdu věnován práci té agentury a nejen nějakým kontrolám. Děkuji za ENF. Mara to tady není, ale zastupuje pan Matán. Prosím, máte slovo. Take the other one on your... Můžete si také vzít ten vedlejší mikrofon? Děkuji, paní předsedkyně. Je to důležité téma. Přepracování nařízení o těchto agenturách. Nepředložili jsme pozněvací návrhy a řeknu proč. A navážu tím na to, co bylo vysvětleno na předchozím výboru. Existují tady určité věci, na čem se dohodnou všichni. Tyto agentury velmi dobře připravují zprávy a analyzují, ale bylo často připomenuto, že nejsou dostatečně využívány. To je první věc. Za druhé, bylo konstatováno, že velmi často tady tyto a, agentury vypadají jako mexická armáda, kde je příliš mnoho vojáků a každý to vede. A že správní rada to nemá pod kontrolou. Třetí věc. Zdá se nám, že tyto agentury, které mají na starost odborné vzdělávání, životní a pracovní podmínky a BOZP, jsou v podstatě agenturami komunikačními ve prospěch integrace Evropské unie. A proto máme za to, a někteří souhlasí, jak bylo řečeno, u těchto tří agentur prostě dvě tam jsou navíc. Nejlepší by bylo, aby to bylo pod jednou střechou a bylo to efektivní. Paní Sanders, děkuji za její práci a blahopřeji. Ve svém předchozím vystoupení a ve, své, ve svém dokumentu také řekla, že stále existují velké nedostatky v fungování těchto agentur. Takže my jsme sice nepředložili pozněvací návrhy, ale budeme velmi uh, řádně sledovat vaše návrhy a potom také hlasovat. Děkuji. Thank you. That means that... Děkuji nyní dám prostor dalším, kteří si přejí říci něco k sedefopu. Žádné další připomínky? Co paní Pakola za komisi, generální ředitelství pro zaměstnanost? A vezmete si slovo vy? Děkuji. Není to paní Pakula, ale pan Mas. Jenom stručně. Pár připomínek, které platí pro všechny agentury. Už jsme to řekli i zpravodajce, já se tedy zaměřím jenom na pár z našich připomínek. Jednak je to role správní roli a ředi, eh, role správní rady a ředitele. Tyto návrhy předpokládají, že každodenní mm, řízení zaměstnanců tedy mm, podléhá řediteli. Tak to tedy předpokládá návrh i společný přístup. Chceme mít eh, tuhletu možnost, abychom tohleto delegování odebrali řediteli a vlastně toto směřování jsme eh, už eh, zaznamenali v několika případech. I paní Lambert o tom hovořila o konkrétním postupu. My tedy na komisi také předpokládáme konkrétní postup, že pokud je tam tedy nějaký problém s každodenním řízením zaměstnanců ze strany ředitele, tak vlastně tahle ta pravomoc eh, je možné ji zase přesunout na správní radu. To by mělo platit ve všech nových evropských agenturách. A ve všech agenturách pro ně se tedy eh, upravují jejich eh, ustanovující nařízení. Eh, co se týče překladů, bylo tedy ustanoveno středisko pro překlady, které má sloužit evropským agenturám, tak aby byla zajištěna také potřebná kontrola kvality v případě, kdy tyto služby by byly externalizovány, to znamená zadány ven, eh, samozřejmě tahle ta kontrola by byla podkopána. A potom samotné agentury by musely provádět kontrolu kvality překladů do všech 23 jazyků. A jak víme, tak eh, přitom zdroje těchto agentur jsou omezené. Nyní přistoupíme k dalšímu orgánu, ale ještě si přeje dodat něco paní zpravodajka, takže prosím, máte slova, potom přejdeme k dalšímu. Děkuji. Já jsem chtěla poděkovat kolegům a kolegyním za jejich návrhy. Čeká nás práce na těchto návrzích a na formulování kompromisních návrhů. Takže vám všem děkuji. Thank you. Děkuji. Přistoupíme k Eurofoundu a já dám slovo panu Šambonovi. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Také chci poděkovat kolegům na úvod je mou povinností poděkovat všem stínovým zpravodajům. a všem těm, kteří spolupracovali na úrovni výboru prostřednictvím jejich velice obohacujících pozměňovacích návrhů, které byly také velice Eh, konstruktivní. Já jsem opravdu optimistický, vidím tady hodně styčných bodů, jako je například vylepšení toho samotného fungování agentur, jejich funkcí, samotného zaměření, strategického zaměření a, a propojení s klienty, což jsou zároveň parlamentní orgány stejně jako národní instituce či zástupci občanské společnosti, které, kteří všichni oceňují kvalitní práci Eurofondu. Na tom se všichni víceméně zhodneme také spolupráce s ostatními tripartitními agentury, tady to je bez pochyby jasné, a pak i ta spolupráce s mezinárodními orgány, tak eh, tady se jasně prokazuje, jak eh, kvalitní je tady ta práce v Evropské unii, co se týče výzkumu eh, a srovnávání pak s výsledky jiných agentur, jako třeba OECD a podobně. Uh, je zapotřebí tedy vyhýbat se mm, těm zónám, kde se práce překrývá. Tady samozřejmě eh, můžeme určité věci ještě vylepšit a to právě prostřednictvím pozměvacích návrhů. Pak tedy ta debata, kterou bychom tu měli rozšířit, by se měla zaměřit eh, zejména na to, abychom tedy lépe pochopili například Eh, tu samotnou roli toho zástupce ředitele. Eh, tady eh, to vnímám tak, že právě i já sdílím tu myšlenku, aby existoval a sdílí to ostatní, protože v nějakém orgánu, který má třeba stovku zaměstnanců, Navíc jejich práce je velice eh, komplexní, protože vlastně poskytují nebo vykonávají tu práci ve prospěch statisíců, řekněme, občanů tak eh, si myslím, že by tato role měla existovat, zejména když je samotný ředitel nepřítomen. To se prokázalo již v minulosti. Další věc, že bychom tedy mohli ještě vylepšit a vyjednat eh, otázku od eh, samotných funkcí až pak tedy ten vztah eh, k samotnému eh, řediteli, který je takovým tedy tím nejvyšším stupněm, a pak otázku samotného jmenování. Vše by mělo být provedeno tedy profesionálně a maximálně efektivně, protože pouze tímto způsobem se vyhneme opakování těch velice špatných precedentů vzhledem tedy k těm případům. Já sám jsem byl eh, kandidátem a, a nakonec eh, to dopadlo tak, že jsme byli tedy dva zástupci na eh, zástupce ředitele. Ředitel zemřel a v tom případě tedy to jmenování toho následujícího ředitele proběhlo z nějakého orgánu, z nějakého ředitelství v komisi, což jako z politického hlediska zase nebylo úplně regulérní. Samotný konkurs byl anulován, protože tam měli prostě svého, řekněme, favorita a dokonce to došlo tak, že ti dva kandidáti eh, nakonec eh, měli samotné řízení před soudem a myslím si, že něco takového eh, by se tu mohlo něčemu takovému zabránit. Měli bychom postupovat profesionálně i u tedy volby tady této funkce, protože tato role zástupce ředitele by neměla zmizet. Pak ta kancelář v Bruselu a, a samotné je existence, ta v podstatě již existuje, funguje, takže, jak jsem si sám mohl potvrdit, její funkce je velice užitečná, takže bych to nerušil. A pak, co se týče toho vztahu s parlamentem a to, do jaké míry bychom měli dohlížet, zase je to takový evropský nástroj, a je třeba se zhodnout tedy na tom, do jaké míry by toto mělo probíhat. Bez pochyby samotný klient, vlastně Evropský parlament je tady klientem, by tedy mm, je, by měl být příliš zapojen nebo ne zas až tak příliš zapojen v té práci na vypracovávání strategického zaměření agentury. Já si myslím, že i tady tedy nakonec najdeme mm, to optimální řešení, protože si eh, vlastně všichni uvědomujeme, že už to vlastně funguje víceméně dobře, takže se to může jen vylepšit. A pak eh, taková určitá moje obsese, a připojili se k tomu i někteří kolegové, že tato agentura je nedostatečně využívána že třeba ji ještě více využít. Je třeba se podívat na to, jak to eh, napíšeme, protože vždy vlastně je třeba se pořádně zamyslet před tím, než si zase najmeme někoho zvenčí. Tady bych to asi eh, nestanovoval do nějaké mm, povinné, eh, do nějaké povinnosti, je třeba to prostě řádně sepsat. No a eh, možná i takový spor. Je tu celá řada návrhů ohledně genderové rovnováhy. Tady bych ani nechtěl, aby se to stalo nějakým bodem, který tu budeme hodně projednávat. To já bych eh, byl rád, třeba kdyby to byla agentura jen se samými ženami a nechtěli tam ani muže, ale tak to asi nebude. Mohli bychom se dohodnout tak, jako to bylo v parlamentu třeba ohledně místopředsedů a příslušného zastoupení, že na tom se můžeme zhodnout a nevidím tady žádné velké potíže. Ale ta, aby ta diskuze o tom, jak zlepšit Eurofond, se nakonec soustředila jenom na to, jestli tam bude míň mužů nebo více žen a podobně, to bych si opravdu nepřál. A, a nevidím tady ani, ani nějaké zásadní potíže. A záležitost, která by neměla zablokovat postup naší práce, to by určitě nemělo být toto téma. Ale eh, jedna záležitost, tedy správní rada, jak to jen eh, vyjádřit, aby měla takovou, řekněme, nacionalistickou představu o zastoupení že by tu měli zastupovat eh, nějakou stovku zaměstnanců. Chci připomenout, že u Mezinárodní organizace práce je to jenom nějakých 80 lidí. Tady si myslím, eh, že by tam měli být zastoupeni, zda by tam měli být zastoupeni všichni, všechny členské státy, té správní radě. Já nevím, jestli mi to může někdo vysvětlit i z toho evropského hlediska. Mohlo by to třeba rotovat, eh, vždy tam být zastoupeno, řekněme, nějakých sedm zemí, pak by to rotovalo. Tady k tomu se můžou samozřejmě i ostatní vyjádřit ale pokud prostě se snažíme o větší efektivitu, větší míru evropanství, eh, větší eh, prestiž, lepší image tak eh, já vím, že to není eh, příliš nákladné, oni se setkávají jednou za rok. A, a hlavně, aby mi někdo vysvětlil, proč by něco takového mělo být vůbec zapotřebí. Takže samozřejmě můžeme o tom hovořit a já si vás vyslechnu. Ještě jednou chci poděkovat všem za spolupráci. Myslím, že tu asi nezazní žádná otázka, na kterou bych musel na závěr ještě zareagovat ale již nyní vám slibuji tedy, že budeme úzce spolupracovat a budeme tedy vyjednávat se všemi politickými skupinami. Děkuji. Thank you. Děkuji. Paní Šojdrová tady není. A nahrazuje ji paní Ribeiro, prosím. Děkuji. Vzhledem k tomu, že nahrazuji paní Šojdrovou, tak přednesu příspěvek v angličtině. Ona vítá návrh, který má za úkol definovat společný přístup. Mm, nechce se věnovat nebo měnit administrativní strukturu agentury, ale chce ponechat tripartitní strukturu a také stejný počet eh, lidí na správní radě. Navrhuje následní, následující modifikace které tedy platí i pro SEDEFO Payushan. Takže agentury by neměly pouze asistovat komisi, ale i dalším institucím Evropské unie a národním aktérům. Správní rada musí mm, rozhodovat o strategické orientaci. Výkonný ředitel by měl rozhodovat o e, ustanovení v e, interních struktur v agentuře a měl by tedy také jmenovat zaměstnance. Ty druhé tripartitní agentury by měly být um, statut pozorovatele. Koordinátory každé skupiny by měly informovat členy um, o obsahu zasedání e, správní rady. Agentura může mít pouze jednoho styčného důstojníka v Bruselu a agentura může využívat externí eh, překladatelské služby. To je vše. Děkuji. Javi López, prosím. Muchas gracias. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěl učinit taková, takové obecné připomínky. Vidím, že se tady hodně zhodneme se spravodajem a i s většinou z pléna a můžeme tedy projednat e, společně návrhy. Ty naše návrhy chtějí zdůraznit e, hodnotu práce agentury a ten tripartitní charakter, i co se týče řízení a rozvoj samotné práce. Ovšem, Vnímáme tu určitá společná znepokojení, společná mezi různými politickými skupinami a zmínil to i pan zpravodaj. A asi takový hlavní bod rozporu je ohledně právě snižování počtu zástupců eh, ve správní radě Eurofondu. Z našeho hlediska by, to, by se neměl snižovat eh, rozsah správní rady. Přejeme si zachovat tu míru zastoupení členských států v práci Eurofondu. Hlavním záměrem tady je to, aby to byl takový společný kanál pro společnou práci, pro informace a pro využívání agentury nejen ze strany um, členských států, nebo evropských agentur, ale obecně členských států. Spolupracuje s národními eh, orgány i odbory, eh, nahlížejí podobně na to nesnižovat to zastoupení. Uvidíme, jak se k tomu vyjadří komise. Myslím si, že o tom prostě i v projednání těch návrhů budeme hovořit. Pak snižování těch eh, přidružených nákladů tady podle našeho hlediska toto by eh, nekompenzovalo dostatečně právě tu nedostatečnou různorodost eh, a to nezbytné zastoupení, eh, jak to funguje nyní ve správní radě. Takže si myslíme, že bychom se mohli že se na mnohých věcech zhodnáme, zhodneme se na mnohých otázkách, jako je hodnota práce Eurofondu. Tady, myslím, se opravdu všichni zhodneme. Všichni jsme to ohodnotili jako pozitivní práce. Zhodneme se i na té analýze, na tripartitním charakteru agentur, na nezbytnosti efektivní práce všech tří agentur, nezbytnou koordinaci mezi nimi a zároveň i koordinaci s jinými mezinárodními orgány, pak to zastoupení i ve Evropského parlamentu, zajistit, aby agentura měla nezbytné prostředky pro svoji práci, což je naprosto zásadní, to je zachování její eh, nezávislosti, pak otázka otázku eh, toho eh, výkonného eh, ředitele a že on tedy řídí tu základní práci agentury. Děkuji. Děkuji. Pan Gerike tady není. Zastupuje pan McIntyre. Někdo za EKR. Takže Lynn Boyle za GUE. Také někdo za GUE? Takže Jean Lambert, prosím. Ano, já jsem s tím novou zpravodajkou ke všem třem, aby to bylo koherentní. Takže konkrétně k té dublinské agentuře. Co se týče eh, velikosti správní rady, k tomu nic nepředkládáme. Eh, myslíme si, že by, to právě, že by tam měly být zastoupeny Eh, zastoupeno více členských států. Samozřejmě eh, práce té agentury ovlivňuje všechny členské státy, takže je správné, aby tam byly nějak zastoupeny. Co se týče takových těch dodatečných eh, kanceláří, my souhlasíme s tím, že by určitě měla být kanceláře v Bruselu a Nepředkládáme ale žádné pozměňovací návrhy, aby se ty kanceláře omezily pouze na Brusel. Pokud um, jsou dobré argumenty pro to, aby ty kanceláře byly i v jiných eh, městech, tak bychom si je měli přinejmenším vyslechnout. Takže mm, tolik tedy v tuto chvíli, protože ne všechny ty připomínky, které platí pro tu Dublinskou agenturu, platí pro všechny ostatní. Eh, Pan Gerika k tomu nic nechce dodat? Za EFDD, Laura Agia, prosím. Eh, Děkuji. Děkuji také zpravodaji za návrhy. My se musíme zaměřit na několik eh, otázek, tak jak se to odráží i v mých pozměňovacích návrzích. Máme tedy velmi přísné cíle, zvýšit transparentnost, snížit náklady a zjednodušit aktivity agentury. Protože je důležité zdůraznit, že sociální dialog a podpora zaměstnanosti je obrovsky důležitá. Tady máme skvělý způsob, jak toho dosáhnout. Eurofund tedy musí pracovat efektivně musí spolupracovat se zbylými agenturami. Ale ty aktivity je potřeba zjednodušit, abychom zajistili, že nedojde k nějakým duplikacím práce. Je tedy, pomoc, je tedy potřeba pomoci agenturám, aby opravdu díky zjednodušeným aktivitám dosáhly svých cílů. Je také potřeba eh, potřebu jasně definovat a zefektivnit eh, kanály spolupráce mezi těmito agenturami. Potom máme samozřejmě také národní agentury, národní organizace, které poskytují analýzy, údaje o ekonomických údajích, sociálních údajích. Potom máme také Mezinárodní organizaci práce, je celá řada organizací, které e, pracuje na tomto poli a e, je tedy potřeba, aby se to všechno nějakým způsobem propojilo, aby veškerá ta práce byla integrována a nikoli duplikována. Ještě jedna věc, e, která si myslím, že je zásadně důležitá a kterou také mm, jsem zapracovala do pozměňovacích návrhů, to je harmonogram jakýsi e, časový rozpis pro Eurofound. Eurofound se musí zavázat tomu, že své aktivity urychlí, aby se zajistilo, že udržuje krok s nejnovějším vývojem, že tedy odpovídá stávajícím potřebám. Je zbytečné poskytovat údaje příliš pozdě, potřeba e, to předložit včas. My proto musíme zajistit, že zprávy obdržíme včas. Je například zbytečné, abychom získali zprávu, když už jsme nějaké téma prodiskutovali na výboru. Je také potřeba, abychom zajistili, že dochází k aktualizování, že máme dobrý eh, vzorek eh, zainteresovaných stran, které konzultujeme. Potřebujeme také využívat nové zdroje, které nabízí internet které samozřejmě mohou eh, nabízet řadu věcí, které eh, tradiční metody provádění průzkumu nenabízejí. To jsou tedy naše návrhy. Potom máme ještě pár návrhů, se kterými ostatní možná souhlasit nebudou. My říkáme, že by, na te, že by ve správní radě mělo být devět členů. Myslíme si, že je důležité, aby tam byly zastoupeni také mm, zaměstnanci. Je potřeba mít eh, výměnu, jako si rotaci každé dva roky. Stejně tak jako předseda rady, tam musí být jakási, jakési synchronizování. Členové rady musí být jmenováni poté, co podepíší, eh, že nemají žádný střed zájmů v té roli, kterou mají převzít. To je velmi důležité také pro transparentnost. Mm, je to opravdu relevantní i na základě zkušeností, které jmenoval Enrique Chambon. Různé netransparentní praktiky je tedy potřeba eh, zviditelnit, aby, se, aby k něm už nedocházelo. Potom tam máme to období tedy těch eh, dvou let. Je potřeba zajistit, aby byly zastoupeny a obhajovány všeobecné zájmy Evropské unie je potřeba také zajistit dobrou rovnováhu mezi členskými zeměmi. Děkuji. Nyní pan Martán, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Velice stručně. To, co jsem řekl v prvním vystoupení, platí pro všechny tři agentury. Thank you. Uh... Děkuji. A nyní dávám prostor ostatním kolegům, kteří nejsou stínovými zpravodaji. Možná pan Mas za komisi. Děkuji. I zde chci říci, že to, co jsem říkal o roli správní rady a ředitele, Eh, co se týče tedy řízení zaměstnanců a využívání eh, toho mm, překladatelského střediska. To platí pro všechny tři agentury. Chci využít tuto příležitost eh, proto, abych poděkoval výboru, zpravodaji a stínovým zpravodajům za všechnu práci, kterou odvádíte na zjednodušení a definování všech pozic, které se definují tedy v těchto třech návrzích. Komise předkládá ty tři návrhy jako balíček. Jednak proto, že eh, ty agentury mají eh, specifickou zvláštní povahu a také řada těch ustanovení prostě platí pro všechny eh, tyto agentury. A je to také v souladu se společným přístupem, na němž se zhodl Evropský parlament, Rada a Komise v roce 2012. Je tady pro nás velmi důležité, abychom měli sladěny eh, tedy přístupy k těm eh, agenturám v tom finálním textu. Také tady vlastně si klademe otázku o zastoupení Evropského parlamentu ve správní radě. Ten společný přístup předpokládá možnost takovéhoto zastoupení v případě, kde to bude vhodné. Mohl by tedy být jmenován jeden člen Evropským parlamentem, eh, nastalo tomu tak eh, například v některých eh, agenturách, eh, které jsou tedy financovány z evropských zdrojů, kde bylo vhodné, aby byl zastoupen Evropský parlament. Takže je potřeba poskytnout také jasné odůvodnění toho, kdy je potřeba mít zástupce, který bude jmenován Evropským parlamentem nebo designován Evropským parlamentem. Tolik z mé strany pro tuto chvíli. Děkuji. Děkuji. Přeje si pan zpravodaj ještě něco dodat? Ano. Mnohokrát děkuji a budu nadále pracovat eh, a díky tomu, co jsem si zde vyslechl, budu pracovat optimisticky. Děkuji. Myslím si, že mezi sebou máte asi podobnosti Možná je to tedy eh, ta kravata, kterou máte oba dva podobnou. A nyní přistoupíme k další agentuře EU OŠA. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Jsem zpravodajem pro Evropskou agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. A jako zpravodaj vystoupím velmi krátce, protože kolegyně a kolegové zpravodajové zmiňovali řadu věcí u svých agentur, které se týkají i EU OSHA. S paní Annou Sander a s Enerikem Šamboncem spolupracoval a snažili jsme se společně zjistit, jak najít společný přístup ke všem třemto těm třemto agendám a agenturám, s tím, že tyto agentury mohou mít svá specifika, která je potřeba vzít v úvahu. V návrhu Evropské komise zachováváme trodílnou strukturu EU OŠA, hovoří o jejich cílích a o a, stavení správní rady. Souhlasím s tím, že jen je potřeba, abychom zachovali tripartitní část této agentury a aby byla tato agentura takto dobře informována o situaci v členských státech. Umožní to agentuře také, aby se dělila o příklady osvědčené praxe a aby brala v úvahu i to, co je důležité pro podniky v oblasti BOZP. Já bych rád, aby některé změny byly ještě posíleny a lépe vysvětleny. Změny, které komise vložila do svého návrhu. Jedná se například o vztah EU OŠA s dalšími orgány EU, konkrétně s CDFUPem a Eurofoundem. Prostředky, které mají bojovat proti střetu zájmu a podvodům. Hodnocení programů, hodnocení výdajů. Pozněvací návrhy mají posílit a lépe vysvětlit určitá ustanovení, přičemž konkrétní, úvahu, konkrétní pozornost věnují na to, že je potřeba vyhnout se překrývání práce jednotlivých agentur. To je velice důležité, když se podíváme na obecný tlak snižovat veřejné výdaje a přesvědčit občané o tom, že jejich daňové, daně jsou eh, nej, co nejlépe využívány. Přijal jsem s radostí vaše pozňovací návrhy, které řadu věcí zjasní, projasní a vysvětlí. Máme zde pozněvací návrhy, které se týkaly řady věcí, například cíle agentury, spolupráce se třetími zeměmi, spolupráce s mezinárodními agenturami, komunikační strategie, možný střed zájmu a, a složení ří, správně dozorčí rady a četnost jejich setkání. Vyslechl jsem si od autorů pozněvacích návrhů více podrobností o jejich myšlenkách a budu se těšit na další spolupráci s nimi a se zpravodaji a zpravodajkami k dalším agenturám, tak abychom sladili své návrhy a mohli takto se vyjádřit k celému balíčku, který má tři části. EU OSHA se snaží maximálně zajistit co nejvyšší standardy BOZP v EU. A proto je potřeba, aby měla co nejefektivnější a nejmodernější finanční nařízení, které v naplňování těchto úkolů pomůže. A nakonec bych chtěl velmi srdečně poděkovat především zpravodajce paní Aně Sander za CDFOP a panu Šambonovi zpravodaj za Eurofond. Děkuji mnohokrát za velmi konkrétní a úspěšnou spolupráci. Děkuji také stínovým zpravodajům a zpravodajkám a ostatním kolegům a kolegyním, kteří nám pomohli vylepšit mou zprávu. Děkuji vám mnohokrát. Také děkuji. děkuji. To znamená, že dám slovo stínovým zpravodajům. Pan Becker, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád vyjádřil svoji výjimečnou spokojenost s tím, že se podařilo eh, díky skvělé spolupráci všech zpravodajů eh, předložit vlastně eh, takovýto i obsahově ehm, sladěný přístup. My jsme v podstatě takových pozorovatelé, těchto, eh, tohoto přístupu. Přece jenom ale máme eh, požadavky eh, na několik změn. Já bych řekl, že mm, se tady snažíme o přístup, který opravdu překračuje všechny skupiny. Tady mám tři příklady, kde, které považuji za velmi důležité. My si přejeme, aby toho role toho výkonného ředitele či ředitelky v případě EU OŠA, že tedy ten přenos pravomocí eh, každopádně nebyl eh, odebírán mm, pro rozhodování o zaměstnancích. My to opravdu požadujeme za základně důležité, že tedy profesionální vedení takovéto agentury samozřejmě musí převzít vedení eh, také lidských zdrojů. A tady vlastně to tedy samozřejmě platí i pro uplatňování rozpočtu. Já si taky myslím, že stačí ta jedna kancelář v eh, Bruselu. Nepotřebujeme nějakou rozšířenou síť kanceláří. A ještě považujeme za důležité, za důležité, aby každá agentura mohla využívat své eh, překladatelské služby to vlastně potom samozřejmě musí být na rozhodnutí té výkon, toho výkonného ředitele či výkonné ředitelky, jak přesně to bude vypadat. A potom máme také, musíme zohledňovat mikropodniky, při tedy vypracovávání programů eh, ze strany těchto agentur. A eh, musíme tedy doufat, že dosáhneme dobrého společného přístupu. Mnohokrát děkuji stíno, eh, tedy spravodajům a stínovým spravodajům a všem kolegům, kteří na tom spolupracovali. Thank you, Mr. Christensen. Floor is yours. Thank you, Madam Chair, and thank you very much for the... Uh, děkuji, paní předsedkyně, děkuji také eh, zpravodaji. Při pohledu na předkládané pozměňovací návrhy věřím, že dosáhneme dobrých kompromisů. Pro mě je nejdůležitější chránit a rozpracovat partnerskou povahu těchto agentur, eh, tak aby tyto agentury opravdu mohly pracovat a spolupracovat efektivně. V tomto smyslu jsem předložila řadu pozměňovacích návrhů a těším se, že je prodiskutujeme na dalším zasedání stínových zpravodajů. Je potřeba tedy, aby tyto agentury a jejich sekretariáty eh, pracovaly úzce, aby i náš, eh, příst, aby náš eh, výbor tedy měl dobrý přehled o výstupech této agentury. Thank you. Děkuji. Renate Weber. Ta zde není. Paní Bermejo tady taky není. Jean Lambert odešla. E FTD řekli, že nikdo nebude vystupovat a e NF pan Martin tady taky není. Tak eh, dám slovo komisi. Pan Mars, pokud máte nějaké připomínky k tomu, co jste si vyslechl. Děkuji mnohokrát. Co se týče překladatelského střediska, tak tam už jsem sdělil důvody, proč existuje a proč z hlediska nákladové efektivity je to nejlepší řešení pro agentury. Rád bych využil této poslední příležitosti znova zdůraznit, jak důležité pro nás je dodržovat Eh, společný přístup k agenturám v institucionální struktuře a personálnímu řízení. Každodenní řízení personálních zdrojů má na starosti výkonný ředitel podle společného přístupu, který je reflektován v našem návrhu. Za výjimečných okolností, kdy výkonný ředitel nebude 100 zhostit se těchto odpovědností, bude potřeba zajistit náhradu. A správní rada právě v tomto případě může tuto pravomoc výkonnému řediteli odebrat a předat ji, řekněme, jinému vysoce postavenému zaměstnanci. Takovéto instituční nastavení funguje a to nejenom v agenturách, ale ve všech institucích Evropské unie a právě proto jsme jej zachovali i ve společném přístupu. Což ovšem nikdy neznamená, že by se změnily pravomoci ředitele oproti stávající situaci. Tuto odpovědnost za každodenní zprávu má i nadále výkonný ředitel – Nicméně, chtěli jsme ošetřit i výjimečné situace, kdy výkonný ředitel nebude schopen naplnit tyto odpovědnosti a proto potřebujeme takovéto náhradní řešení, které v tuto chvíli neexistuje. Znamenalo by to v podstatě, že by to hned muselo jít k soudu, protože bychom neměli žádné takovéto náhradní řešení. A právě z toho důvodu bylo toto ustanovení do společného přístupu vloženo tak aby řídící zpráva tedy měla možnost tuto pravomoc odebrat a dále ji předat například, jak jsem říkal, jinému zaměstnanci této agentury. Takže bych opravdu požádal zpravodaje a výbor, aby ještě jednou velmi pozorně zvážili toto téma. Je to v souladu s obecným přístupem a s přístupem k vytváření řady nových agentur, kde také došlo k přepracování jejich zakládajícího nařízení a kde tato praxe velmi dobře funguje, kdy je zachována tato funkce výkonného ředitele při každodenních personálních řídících pracech. Děkuji. Také vám děkuji. To tedy znamená, že jsme vyčerpali seznam řečníků. Tato zpráva bude přijata 21. a 22. června a chci poděkovat paní Sander a panu Šamponovi i panu Hocovi za jejich práci. Taží se zpravodajů, zdali ještě mají nějaké závěrečné připomínky? Zdá se, že tomu tak není. Takže pojďme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Zbývá nám ještě 15 minut do půl jedenácté. Já bych navrhla, abychom přesto všechno se do bodu 6 pustili a podívali se na politiku pro osoby s nízkými příjmy jako nástroj pro boj proti chudobě. Dala bych slovo paní Agel prosím grazie presidente. E volevo ringraziare... Děkuji mnohokrát. Především jsem, chtěl poděkovat, jsem chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům. Chtěla jsem poděkovat všem, kteří poslali pozněvací návrhy. Mnohokrát děkuji za vaše příspěvky, které už nyní máme pro politiky osoby s nízkým, pro osoby s nízkými příjmy jako nástroj pro boj proti chudobě. Máme hodně pozněvacích návrhů, z čehož vyplývá, že to je agenda, která vás zajímá. V Evropě se zvyšuje chudoba, to je pravděpodobně jeden z důvodů, proč vás to zajímá. Nejsme zatím schopni naplnit cíle snižování chudoby ze strategie 2020. Kromě toho také zaznamenáváme vysokou nezaměstnanost, nezaměstnanost mladých, dlouhodobou nezaměstnanost a další. Dochází k větší robotizaci, eh, konstatujeme existenci průmyslu 4.0, dochází k nahrazování pracovních míst stroje a proto potřebujeme určité nástroje, které nám umožní efektivně bojovat proti chudobě. Stanovujeme si ambiciozní cíle zaměstnanosti a i v této souvislosti je potřeba takovouto politiku mít. Prostorovala jsem si předložené pozněvací návrhy a konstatuji, že kolegové přistupují k této zprávě konstruktivně a pozitivně. Zjevně my všichni chceme naplnit tento cíl boje proti chudobě. Pochopitelně, že se názory liší co do způsobu naplňování těchto cílů, či soustředění na ty či ony aspekty. V každém případě je ale jasné, že všichni chceme s chudobou bojovat. Pokusíme se najít styčné plochy se stínovými zpravodaji. A to do maximální možné míry. A v tomto světle bych apelovala na všechny, abychom nezapomínali na priority Evropského parlamentu a tohoto výboru. Je potřeba, aby naše role byla jedinečná, Evropský parlament je spolurozhodovacím orgánem v Evropské unii. Občas čelíme většímu tlaku ze strany rady než ze strany komise. Nesmíme ztrácet ze zřetele obecné snahy Evropské unie naplňovat své obecné cíle. A proto je potřeba aby náš parlament byl v silné pozici a aby jej ostatní instituce brali vážně. Jsme na určité křižovatce. Musíme se rozhodnout, zdali naší roli je pouze si radit, naznačit určitý směr a říci, vyjádřete se k němu ostatní instituce, anebo eh, jestli ke své roli budeme přistupovat aktivněji, činoroději, a řekneme že ostatním institucím, že prostě chceme, abychom takovéto politiky pro osoby s nízkými příjmy měli, že tedy nepředložíme pouze nějaký politický dokument, ale budeme žádat o akci. Pokud tu příležitost máme, tak bychom ji měli využít. A mám za to, že zásada spolurozhodování nám dává příležitost tady skutečně něčeho dosáhnout. A proto apeluji na všechny poslance a poslankyně, členy tohoto výboru, aby podpořili tento dokument. Chceme, aby Evropská komise se zavázala k tomu, že předloží směrnici, protože chudobu nevyřešíme tím, že o ní budeme hovořit. Zatím se O boji s chudobou hodně mluvilo, ale otázka je, kolik jsme toho dosáhli. Vidíme, že v Evropě se počet chudých zvyšuje. 120 tisíc lidí pardon, eh, jsou miliony lidí, kteří žijí pod Prahem chudoby. A proto je potřeba, abychom se tím začali zabývat a vytvořili efektivní nástroj, který pomůže evropským občanům. Oni po nás už nechtějí, abychom pořád něco říkali, chtějí, abychom přešli k činům. Děkuji. Nyní ke stínovým zpravodajům. Jako první má slovo pan Bach. Ja, <clears throat> vielen Dank, Frau. Děkuji. Paní předsedkyně, nejprve eh, bych chtěl poděkovat Lauře Ageje. Ona také předložila eh, dobré kompromisní návrhy a opravdu si myslím, že tím už eh, vlastně odvedla obrovský kus práce. Když se podíváme na strategii 2020, tak vidíme, že jsme ještě velmi vzdáleni eh, naplnění cílů boje proti chudobě. Pořád ještě je řada lidí, které potřebujeme chránit před chudobou. Když se podíváme na definici Eurostatu, ta bývá také často kritizována i ze strany některých našich pozměňovacích návrhů, ale přitom je to vlastně jediná definice, které na, kterou na evropské úrovni máme. Jinak cíle strategie 2020 také vychází z této strategie. Samozřejmě nejlepší způsob, jak um, zde působit, je vytvářením pracovních příležitostí a snižováním nezaměstnanosti. Ale eh, vzhledem k tomu, že tedy samozřejmě máme také vysoké počty eh, nezaměstnaných, nemůže to být jediné řešení. Připomínám také otázky sociální inkluze a eh, různé přechodné pracovní programy a také školení, vzdělávání mm. Potom tady máme tedy tu otázku základního práva na práci, tedy na boj proti chudobě. Otázka je, zda by to tedy mělo být eh, vlastně jenom v pravomoci členských států. Většina členských států má tedy nějakou legislativu upravující minimální mzdu minimální příjem. Teď je otázka, jak ty existující systémy bychom mohli vylepšit. Já si myslím, že by bylo možné toho dosáhnout zejména eh, prostřednictvím evropského semestru. Eh, proto jsem rád, že v závěrech eh, rady s, tedy k růstu z roku 2017 a také ke společnému ke společné zprávě o zaměstnanosti ze strany EPSKA, že vlastně české státy se zde tedy vyjádřily v tom smyslu, že je potřeba mít dobré systémy sociální ochrany a tedy minimální příjmy. Je tedy potřeba poskytnout samozřejmě také eh, adekvátní eh, podporu mm, v nezaměstnanosti, přímovou podporu a už jste bylo tedy eh, zdůrazněno, že tyhle ty věci v té zprávě musíme posílit. Není možné, aby to byla tedy nějaká zpráva, která o ničem nevypovídá a kterou potom nikdo nezvažuje. Eh, také je velmi důležitá výměna těch eh, nejlepších postupů. Mm, potom máme eh, například kritéria, kdo k tomu má přístup, kdo, ehm, jak vlastně dlouho bude trvat podpora, jak vysoké bude to financování. Tohle to jsou věci, které také členské státy musí rozhodnout. A otázka, která nás určitě bude dlouho zaměstnávat, je otázka evropské směrnice která nadnáší celou řadu otázek, jak by mohla ta směrnice vypadat, jaké faktory, indikátory by se tam měly definovat, eh, na základě jakých kritérií a tak dále. Tam určitě tedy bude ještě mm, řada bodů, které bude potřeba prodiskutovat. Mm, členské státy tedy musí eh, zajistit, že minimální příjem není také eh, nějakou náhradou za eh, pracovní ohodnocení. Děkuji. Děkuji, pane Bach. A nyní dám slovo panu eh, Gutierrezovi. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že jsme již hodně pokročili i když zatím neproběhlo zasedání stínových zpravodajů, k tomu dojde zítra. Nicméně myslím si, že už je tu dostatečný prostor pro to, abychom dosáhli dohody ohledně tak důležitého textu. V první řadě, protože jako základ máme velice kvalitní zprávu Eh, velice kvalitní práci paní zpravodajky, které to tímto děkuji a také zástupci většiny politických skupin se zhodují v tom zásadním. Vytváří se tu nový režim sociální ochrany pro osoby, pro které ten základní systém sociálního zabezpečení není dostatečný. Je to případ tedy zaměstnanosti, podpory v nezaměstnanosti a tady eh, v tomto novém scénáři, který eh, bude eh, jak si cítit čím dál více dopady například rozvoje digitalizace, nebo eh, prostě se bude zhoršovat míra sociální exkluze, takže se tímto vytvoří taková síť eh, minimální ochrany, která umožní těmto lidem eh, takovou větší příležitost. Je to takový je to určité minimum, není to nějaký průměrný eh, příjem, to rozhodně ne, spíše tedy minimální zajištění a to by se mělo stanovit na základě eh, kritérií tak, aby tito lidé netrpěli hned na počátku s nějakou obrovskou nepřekonatelnou bariérou, měla by prostě umožnit přístup k tomu minimálnímu příjmu. Víme, že je to zpráva z vlastní iniciativy, že to není legislativní text, ale i tak bychom to měli vypracovat tak, aby to poskytlo určité návrhy, myšlenky komisy i členským státům. Přílišné požadavky, přílišné kritéria pak povedou k jasnému zamítnutí. To znamená, určit, jsou tu určité možnosti základního příjmu třeba ale nevím, jestli bychom se tady mezi sebou na něčem takovém zhodli, takže je lepší jít tou, řekněme, nižší cestou. Je tedy pravda, že by eh, mělo být zapotřebí, že ti, kteří budou stanovovat to vytvoření těch podmínek toho minimálního příjmu, tak aby se toto mohlo zachovat, aby ty pod, jenom v období, kdy platí dané podmínky. Takže je zapotřebí jasně stanovit ta kritéria, je, že tedy ta veřejná pravomoc v průběhu tedy platnosti těch podmínek té sociální exkluze, zejména kdy ty dané osoby třeba pečují o nezletilé děti, takže nebudou muset nějak dokládat, argumentovat to, proč by neměli obdržet tady ten minimální příjem, pokud jsou to právě oni, kdo to nejvíce potřebují. Dále si myslím, že je velice eh, důležité také zahájit rozpravu o tom, co my eh, tady chceme vlastně udělat. My jakožto výbor i komise v rámci Unie. Tady eh, si někdo myslí, že by to mělo být pouhé doporučení pro členské státy, pak e, jiní si myslím, že by to mělo být minimálně určitou povinností pro členské státy, aby to zavedly jako další prvek e, v té sociální oblasti, která by se měla rozšířit na celoevropskou úroveň. No a jiní si pak myslí, že by to měla být minimálně taková podpora ze strany Evropské unie pro zachování tohoto minimálního příjmu. Já nejsem zastánce pouhého doporučení pro členské státy. Myslím si, že Evropská unie potřebuje sociální pilíř, tu sociální dimenzi, a proto tedy komise zároveň, když tu stanovuje ty makroekonomické podmínky, které by se měly plnit, tak je zapotřebí, abychom znovu nabili důvěry občanů, tu vytvářet také požadavky, pro, které by měly členské státy plnit i v té sociální oblasti. Myslím si, že bychom měli také nadefinovat, co je ten evropský sociální model. Zároveň, když tu vytváříme ty důchodové systémy, veřejné e, systémy, tak bychom tu měli mít jasně vypracovaný ten model sociální ochrany, který by měl být dostačující a měl by tedy zajistit právě tu úspěšnost boje proti exkluzi. A pak si eh, zejména také myslím, že ta definice té minimál, toho minimálního příjmu by eh, měla být jaksi zajištěna, zejména eh, prostřednictvím financování Evropského sociálního fondu tento by to mohl financovat, i když pro socialisty ideálním řešením by bylo vytvořit právě tady ten minimální příjem na celoevropské úrovni. Myslím si, že ta debata určitě nekončí u tohoto textu, u této zprávy, jenom jsme tedy chtěli jasně vyjádřit, jaký je náš názor v této věci. Thank you. Then I'll give the floor. Děkuji, nyní má slovo pan Gerke, prosím. Děkuji. Já také děkuji Lauře za práci, kterou odvedla, mm, která je poměrně důkladná a přeci jenom je ještě potřeba eh, do toho trošku zasáhnout. Například, když se podíváme na ty nejlepší postupy, které bychom propojili ze všech členských zemí, tam bychom opravdu mohli dosáhnout dobrého eh, výsledku. Ano, to takhle všechno sní skvěle. My v Evropě bojujeme se sociální nespravedlností, eh, bojujeme za to, aby lidé dostali spravedlivou odměnu za svou práci, ale nezapomínejme na to, za co tady zodpovídáme. A proto mě mrzí, že tedy vlastně i kolegům v Německu, kte, kteří pracují v, ve velké koalici a mají jaksi většiny, pokud chtějí mít eh, spravedlivé eh, pracovní eh, platy za práci, tam by měli bojovat eh, v národních parlamentech a nikoli v Evropském parlamentu. Tohle to je národní, vnitrostátní kompetence. A my si tady nepředstírejme, že můžeme tady takhle rozhodnout, jak to bude probíhat v 28 zemích. Tady opravdu, pokud vám o to jde, bojujte, v tom ve své, bojujte za to um, ve své zemi. My například v Německu pro tohle to určitě máme nástroje. A přesto se lidé dostávají do chudoby a právě proto získávají mm, jaksi vítr do plachet i mm, extrémní strany na levici a na pravici a potom vlastně zavádí lidi eh, různými ideologickými prohlášení, prohlášeními, které ale ve finále nevedou k žádným řešením. A nepředstírejme si tedy nic. Eh, neříkejme, že můžeme řešit věci zde, když eh, za to zodpovídají či jednotlivé státy. Opravdu bychom tedy měli propojit eh, nejlepší postupy z jednotlivých zemí a potom tedy ve spolupráci s komisí by Evropský parlament eh, samozřejmě zase měl nabízet možnosti, které převezmou ale členské státy. Eh, životní situace mm, pracujících se tedy opravdu musí změnit tam, kde vlastně ta pravomoc za to existuje a to je právě v tedy členských zemích minimální příjem, to je dobrý nápad. Ale předtím, než to můžeme vůbec definovat, bychom měli analyzovat, které skupiny obyvatelstva jsou um, postiženy. Protože některá řešení vůbec e, nevedou k, k tomu, aby se situace vyřešila, ale vede vlastně jaksi k nové závislosti a e, k tomu právě dochází i v Německu, že v podstatě nepředkládáme žádná dlouhodobá řešení pro postižené skupiny obyvatelstva, a spíše vytváříme tedy novou závislost. Děkuji. Thank you, Mr. Then I'll give... Děkuji. Nyní má slovo pan Kalvet Šambon, prosím. Muchas gracias. Opět děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že je třeba poděkovat paní Age za práci, ale také za její odvahu, protože se pustila do tématu, které by měly být, mělo být modelem pro nás všechny, nezávisle na našich politických ideologiích. Bylo tedy zapotřebí se tomu věnovat a zároveň je to tedy zajímavé. Samozřejmě, téma bylo velice složité, ale to by nás eh, jaksi nemělo zbavovat naší odpovědnosti. V dnešním tématem dnešní doby jsou společenská témata a mnohé věci, které tu zazněly, vyjadřili se k tomu i někteří předřečníci. Myslím, že se shodneme na, to, na určitých věcech. Já tu budu hovořit o tom, co eh, by eh, jaksi mělo vést ty, eh, řídit ty naše pozměňovací návrhy, v podstatě jaká je mise naší skupiny ALDE, jak nahlížíme na ten minimální příjem jakožto nástroj boje proti chudobě. No a na závěr budu hovořit o těch takových bodech, na kterých se nezhodneme. V první řadě myslím si, že je naprosto nepřijatelné, aby bohaté části světa, jako jsou jako je eh, celkově Evropská unie, tak aby tam byly oblasti s obrovskou chudobou. To je naprosto neetické, nespravedlivé. Naše společnosti dosud nenašly nějaký způsob, jak něčemu takovému zabránit. No a tady v tomto parlamentu i celkově na úrovni Evropy musíme vynaložit úsilí, abychom tomu zabránili. Takže taková prvotní debata je o tom, zda ten minimální příjem bude sloužit eh, v rámci tohoto bode. To už není jenom taková akademická debata. Někteří si myslí, že to eh, jsou různé prostředky, ale nejsou dobře využívány a že pro boj proti chudobě nestačí jenom tak dávat prostě peníze eh, že to prostě neposlouží té správné věci. Takže tu byly určité prostředky, určité fondy, které by se mohly eh, využít lépe a v celkovém důsledku by lépe pomohly tomu boji. Pak tedy um, jsou tu určité znaky, že ten minimální příjem, pokud je dobře tedy vynaložen, tak použi- pomáhá tomu boji proti té opravdu palčivé chudobě. A tady si myslím, že parlament by měl jasně vyjádřit to sdělení, že to minimál, ten minimální příjem pro uh, zapojení, uh, pro tu inserci, tak eh, že by se měl používat. V první řadě něco takového by mělo být univerzální, ale pozor, tady nehovoříme jenom o aktivních či neaktivních pracujících, tady hovoříme i o mladých, o studentech a tady bohužel tedy hovoříme i o důchodcích a myslíme si, že opravdu je zapotřebí zvážit určité úrovně, které zajistí, vymícení toho, co nazýváme velkou chudobou, tedy něčeho, co skoncuje s lidskou důstojností a toho eh, vlastně minimálního pocitu, existencionálního pocitu. Myslím si tedy, že už na úvod je to hodně ambiciozní. Pak jsou tu lidé, který, kterým, se, kterým se nežije dobře, s tím asi jen tak eh, neskoncujeme. Ale rovnost příležitostí to je jedna věc. Ale tady hovoříme o té naprosto netolerantní míře chudobě a navrhuje mu tu tedy ten minimální příjem jakožto nástroj boje. Dobrá. A ta platová chudoba, to je jenom jedním z těch komponentů toho celkového konceptu velké chudoby. Za druhé, skutečnost poskytovat finanční prostředky dává dvě výhody, že tedy vám dáváme určitou tu kupní moc a za druhé je tu ta důstojnost té dané osoby, která rozhodne. To není jenom nějaká charita, ona, ta osoba si rozhodne, jak bude řídit tady tyto prostředky a to navyšuje tedy tu lidskou důstojnost. Možná s výjimkou tedy důchodu, Všechno to ostatní by mělo být dočasné. A pak samozřejmě, dokud bude přetrvávat ta situace té chudoby, toho nedostatku dané osoby, tak by to mělo být ale dočasné a zároveň by tu měla být aktivní politika zapojení, eh, protože tady jde o to zapojit tu osobu do aktivního života, aby nežila v tom vyloučení. No a a na, o něčem takovém tu můžeme tedy přemýšlet. Další úroveň a tady e, se objevuje ta první velká potíž. My si myslíme, že definice toho pocitu chudoby to je opravdu e, komplexní záležitost. Eh, je to samozřejmě součástí našeho jaksi životního prostředí, takže se to těžko kvantifikuje a, a těžko poměřuje nějak globálně v, v, tom, v, v té oblasti stovek milionů obyvatel. A tady eh, hovořím na základě údajů Eurostatu, vlastně na základě údajů, kte, o kterých, kterým jsme měli přístup, tam se zmiňuje nějakých 60%. Eh, Využít těch 60% pro definici chudoby, to vede k určité i matematické absurditě. Pokud je někdo chudý a vždy bude tady pod hodnotou 60% průměru, tak tu vždycky budou chudí lidé, i když navýšíme ten příjem třikrát a vždycky se to budeme snažit vypočítat nějaký průměr, ale ten se bude neustále měnit a posouvat. Takže komise na to dobře eh, poukázala. Ať se to snažíme tedy vylepšit, tak je to takový prostředek distribuce toho příjmu, ale eh, jasně to nevyjadřuje ten samotný koncept chudoby. Takže na tu chudobu je třeba spíše nahlížet absolutně a ne relativně, tedy eh, na samotném takovémto základu toho, co těm daným občanům chybí. A pak eh, tu budou takové dvě možnosti, že tu budeme mít ten referenční košík, který prostě eh, buď ta daná domácnost bude mít nebo ne, tedy zda mají přístup k elektřině, k základním potravinám, k školství a podobně. Uh, Tedy bude se to tak nějak definovat spíše na národní úrovni, než abychom tu tady přišli s nějakými velkými čísly, což je matematická absurdita. Takže těch 60% nás hodně vzdaluje od souhlasu s textem. A navíc ta kvantifikace na evropské úrovni, cokoliv tomu podobnému, to nás také zase oddaluje. Myslím si, že Evropa by měla udělat dvě věci. Za prvé, zavést toto právo. Tady hovořím vždy o příjmu, já tu nikdy nehovořím o platu, takže zavést tady toto právo, aby prostě veškerý Evropán mm, prostě nezávisle na těch ekonomicko-sociálních nebo politických vizí, které tu obhajujeme, že by měl mít zajištěnou minimální důstojnost v průběhu tedy toho období, než se mu podaří se z toho stavu dostat ale pak o tom rozhodování tady si myslím, že ohledně toho, jak by to mělo fungovat, jak by se to mělo zavést, tak to by mělo přináležet členským státům. Tady zacházet do přílišných detailů, nevím. Dobře nahlížím na to poměřování, ten benchmarking, ale tady je třeba brát v potaz právě i ty odlišné situace v jednotlivých státech. Nemůžeme tak nějak obecně eh, říkat, eh, že to funguje všude stejně. Někdo něco funguje tady a lépe funguje jinde. Jsou tu venkovské oblasti, jsou tu jiné oblasti a je třeba tedy správně přistupovat i k tomu benchmarkingu. Takže Myslím si, že e, vždy by se tu měla zavést, zavádět ta povinnost. Může se pak vyjednávat o tom, tedy, že, ta, že i Evropa by měla mít nějakou vizi té dostatečnosti. Když tu máme ten referenční košík, tak by se mělo zajistit, aby to byla, byly nějaká ta minimální životní e, minima. Tedy, e, a dále pak by Evropa měla povzbuzovat, mít tu nějaké pobídky ale do toho nebudu zacházet. Co je tady důležité? že se tedy uzná jako společné evropské právo, možná se to nepodaří prosadit úplně, ale prostě právo, že je třeba skoncovat s tou velkou chudobou. A pak v tuto chvíli už tu hovořím jako Enrique Calvet a asi už nebudu hovořit celkově za ALDE, samozřejmě, že následně eh, to budu muset demokraticky zdůvodnit. Ale já si myslím, že kde by tedy Evropa mohla intervenovat, by bylo v oblasti finanční pomoci. To je totiž problém, který nemůžeme tak nějak od toho oddělit. Eh, říkat jenom, že tu máme právo, ale nebude se to financovat. Prostě musí to být napojené. Ne všechny země se nacházejí v situaci eh, schopnosti zajistit právě tady toto minimum pro všechny. Ehm, někdy se to vyřeší nějakou mobilitou, ať tedy dobrovolnou nebo ne, ale většinou tomu tak není. Navíc některé členské státy mohou v průběhu několika let trpět já nevím, třeba nějakou eh, erupci vulkanickou nebo nějakou jinou pohromou, prostě ta situace je odlišná. Takže ta myšlenka evropské solidarity prostřednictvím eh, sociálních evropských fondů nebo čehokoliv jiného, s čím se tu přijde, a konkrétně pak ještě v eurozóně, tak podobně jako tu máme ty fondy, ty finanční balíčky nebo balíčky na obranu. Já si myslím, že to je přehnané, protože tady vlastně chceme budovat Evropu občanů a je to mnoho lidí, kteří o tom nejsou přesvědčeni. A myslí si, že Evropa není nic víc než jenom nějaký trh. Takže myslím si, že bychom tedy se něčím takovým měli zabývat. Tímto takové já budu předkládat i pozměvací návrhy. Následně to zdůvodním i skupině. Ale o, o tom je Evropa. Tady mít tu povinnost, která by měla být morální, že si v Evropě nepřejeme zažívat situace velké chudoby, nechat na státech, aby se prvně zaměřili na tom, co je u nich tou velkou chudobou, jak je potřeba pokryt ty velké potřeby, protože každá ta země to má jiné, jiné klima, jiný vývoj, jinou historii a podobně. A pak pomoci tedy, aby ta minima byla zajištěna i finančně prostřednictvím nějakých těch eh, sociálních finančních eh, eh, fondů ale vnutit eh, tu eh, nějaký ten, nějaké to konkrétní číslo, nějakou tu sazbu míru z té centrální evropské úrovně, to je naprosto nefunkční a navíc to povede k obrovskému odporu z té občanské strany. Já nevím, jak bychom mohli bojovat proti chudobě, eh, Tady například máme kolegyni z Rumunska a ta, vaše situace je úplně odlišná než u nás od eh, těch eh, romanských národů. A říct tady 60%, jak by, jak by těch 60% vypadalo u vás, to by eh, u nás bylo pořád, nebo někde v Bulharsku by bylo pořád eh, naprosto nepřijatelná úroveň, tak to tam je. Takže nepřijímáme žádné jednotné plošné číslo. Takže žádám kolegy i Lauru, aby se nad tím ještě zamysleli a myslím, že se tu otevírá velký prostor pro vyjednávání a dohody. Děkuji mnohokrát. Zdá se, že nikdo za GUE se nehlásí. Paní Ždánoka, prosím. Aha, tak přece jenom. Prosím, máte slovo tedy. Dobrý den a omlouvám se. Já zároveň zasedám v jiném výboru a zastupuji tu kolegu Pimentu Lopeše. A ten mi zaslal písemný projev k této zprávě a já vám jej tedy přečtu. Zhrnu to následně. V podstatě Zaznamenává to, co všichni již víme, že tedy v posledních letech na základě těch politik austerity se omezily možnosti členských států, kdy měli tedy umožňovat celou řadu těch nějakých i sociálních služeb, míry sociální ochrany. Politika austerity omezila schopnost státu investovat a vidíme tedy, jak narostly ukazatele chudoby, stejně tak nerovnosti ekonomické či sociální. Takže tato stávající diskuze je více než aktuální a odůvodněná vzhledem k tomu, že nemůžeme zůstat stranou a, a jen tak nahlížet na tuto skutečnost. Co se zprávy týče a po těch pozměňovacích návrhů, které předkládáme, ty se soustředují na zajištění té minimální sociální kolektivní ochrany, aby se zamezilo sociální exkluzi. To znamená, tady se nejedná jenom o nějakou individuální schopnost tady člověka, tady se jedná o opravdovou podporu politik zaměstnanosti a těch sociálních politik, které budou koordinované a měly by opravdu efektivně zajistit ten celek občanských práv, které by měly tedy člověka vytáhnout z toho eh, kruhu chudoby. Eh, naším cílem je inkluzivní společnost a to by mělo jít cestou rozdělení toho společného bohatství, také řádně nastavených politik eh, zaměstnanosti, navýšení platu, Eh, univerzálnosti eh, veřejných služeb, přístupu ke školství, zdravotnictví. To všechno by měly být veřejné kvalitní služby poskytované zdarma. Je zapotřebí zajistit eh, podporu také těch národních systémů Měly by to být vytvořeno ale na základě jasně stanovených kritérií. Lidé by měli mít dostatečné schopnosti, aby se mohli aktivně zapojovat do pracovního trhu a to vše by mělo probíhat eh, bez jakékoliv diskriminace, ať genderové, etnické, náboženské a podobně. Eh, budou tu určitá přechodná období právě mezi tím stavem eh, exkluze a toho aktivního zapojení. Hovoří se tu o 60% toho mediánu, což by se nemělo klamně zaměňovat s nějakým průměrem a ty eh, státní nebo národní hodnoty by měly být eh, i vyšší. Těch 60% by tu mělo být jenom jako určitá zároka toho, že se opravdu vytvoří nějaká minimální podpora která vyvede lidi z chudoby. Přejeme si bojovat proti chudobě, uvědomujeme si, že to bude dlouhodobě pozitivní pro vývoj členských států, proto bychom na to neměli nahlížet jako na nějaký náklad, který budeme nyní vydávat, ale spíše jako budoucí přínos pro celou společnost. Děkuji. Thank you. Děkuji. Nyní zelení. Paní Stanoka, prosím, máte slovo. Děkuji. I já chci říci, že velmi obdivuji Lauru, že se pustila do tohoto tématu. I vzhledem k tomu, jak probíhá dnes diskuse. Já se chci zamyslet nad tím, co říkali liberálové. Vyjadřovali se k tomu z liberálního pohledu. Je to otázka, kterým směrem se bude ubírat Evropská unie, jestli tedy i nadále bude sociální jednotou s eh, unii, jako máme napsáno a ve smlouvách, anebo jestli pustí volnou soutěž mezi všemi všude. Na druhou stranu si nejsem jistá, zda zda-li tato politika minimálního příjmu řeší pouze chudobu. Já mám pocit, že řeší daleko více než chudobu konkrétních rodin v konkrétních členských státech. V Evropské unii panují obrovské rozdíly mezi chudými a bohatými. A to jak v rámci individuálních členských států, tak ve srovnání mezi nimi. Po posledním rozšíření Evropské unie během posledních 13 let od posledního velkého rozšíření Evropské unie od roku 2004 jsme zaznamenali rostoucí rozdíly mezi chudými a bohatými. Zaznamenáváme obrovský odliv osob z těch chudších členských států. Má země třeba, Lotyšsko, přišla o třetinu svých občanů. Byli nás tři miliony, teď jsme dva. Nevím, jak to vypadá v Rumunsku, asi by se ta čísla dala dohledat. Ale vím, že podobná čísla existují v Litvě, že také Polsko zaznamenalo obrovský odliv svých občanů do jiných členských států EU. zároveň ten rozdíl mezi nejchudšími a nejbohatšími v jednotlivých zemích, třeba v Lotyšsku anebo v Rumunsku, je propastný a ještě se rozrůstá. Čili problém je, že tady nejde pouze o ideologii, ale že jde opravdu o praktickou politiku, pane Šambone, a tento problém je potřeba vyřešit. My to tedy vnímáme tak, že je potřeba nastavit společné zásady, vytvořit společné definice a najít společné metody pro překonání těchto rozdílů. Nejde nám pouze o definici minimálního příjmu, ale také minimálního platu. U minimálního příjmu je potřeba tyto věci zadefinovat a z toho důvodu jsme také předložili pozněvací návrh odstavci 6. Bohužel ta definice v původním návrhu nebyla úplně přesná. Bylo mě to líto a je potřeba ji dále doladit a dopracovat. Další věc, která nám leží na srdci a ke které předkládáme pozněvací návrhy, se týká toho, Koho se to vlastně všechno týká? Nejedná se to pouze občanů. V úvodním ustanovení E, když hovoříme o programech minimálního příjmu občanů, tak zapomínáme, že se nejedná pouze o občany, ale také o rezidenty. Protože my třeba v Lotyšsku 13% naší populace není naším občanem. Mají zvláštní status? Nicméně naše legislativa jim přiznává sociální práva, která jsou zhodná s těmi, které mají občané a nemůžeme na tyto osoby zapomínat. Podobná situace existuje také v Estonsku. A také máme státní příslušníky třetích zemí s trvalým pobytem v členských státech Evropské unie, kterým také přináleží konkrétní sociální práva. Proto tuto definici je potřeba změnit, je potřeba hovořit o osobách nebo o rezi, rezidentech nebo o obyvatelích. A pravděpodobně najdeme nějaké slovo, až zítra bude probíhat, probíhat první výměna názoru. Staré usnesení Evropského parlamentu z roku 2010 hovoří o 60% průměrného příjmu. To si myslím, že bychom měli vzít v úvahu. Mám pocit, že bychom na to neměli zapomínat, když budeme předkládat nové texty týkající se minimální příjmu. Děkuji. Thank you. Děkuji. Nyní pan Marta Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Omlouvám se, že paní doktorka Melan tady není, protože se účastní zasedání jiného výboru. A vy k tomu nechcete něco říct, Seni? Nechcete, dobrá. Dobrá, tak tím pádem se dostaneme k dalším řečníku. Paní Ribeiro je první. Děkuji, paní předsedkyně první řadě bych na úvod chtěla něco říct a objasnit to, že jsem středoškolskou profesorkou a tady jsem zaznamenala, že pro celou řadu studentů je ten minimální příjem naprosto zásadní. Proto velice tvrdě obhajuji to, že by všichni měli mít možnost přístupu k takovým prostředkům, které jim zajistí určitou sociální důstojnost. Zejména když se jedná o děti a o občany postižené, a starší občany. Nicméně to nezabraňujeme, nezabraňuje abychom nevytvářeli mechanismy, které by měly zajistit, že by ten minimální příjem byl zároveň mechanismem inkluze a inserce, což členské státy nevždy dělají. To, že poskytujeme pouze nějaký finanční fond, nějaké finanční prostředky, to nezajistí, že by lidé a rodiny, které to dostávají, měli opravdu mechanismy, prostřednictvím kterých se stát zaručí, že kromě tohoto finančního příspěvku tu budou jiné pobídky, určité profesní, odborné možnosti vzdělávání, podpory eh, pro vzdělávání, což by lidem umožnilo se dostat do toho aktivního eh, pracovního života. Pokud něco takového neuděláme, tak v podstatě co tu děláme? pouze umožňujeme, aby pokračovaly tyto nízké úrovně sociálního rozvoje a vysoká míra chudoby. To znamená, ten minimální příjem by se měl vyvinout v nějaký mechanismus sociální integrace, který tam nebude ale osamocen, tak jak to dopadlo v Portugalsku, musí opravdu zajistit, že tu budou i ty podpůrné mechanismy protože v opačném případě budeme říkat, že pomáháme lidem v potížích, ale v podstatě tady vytváříme jenom zase další a další byrokracii a nic jiného. Thank you, Mrs. Uh, Děkuji. Pan Fontules, prosím. Děkuji mnohokrát. Já chci souhlasit s paní kolegyni Agel mnohokrát děkuji za její zprávu. Především se budeme muset zabývat tím, jaký je prach chudoby v jednotlivých státech, protože ten zaručený minimální příjem přece má za cíl vykořenit chudobu. Ale přece v Německu, ve Francii, v Itálii anebo v Řecku ten prach chudoby leží úplně jinde. Ano, já vím, že máme společnou měnu. Na druhou stranu, naši občané si přece nemůžou v jedné a v druhé zemi koupit stejnou věc za stejnou cenu. V Evropě žijí opravdu miliony lidí pod Prahem chudoby. A na to bychom se měli soustředit a vzít to zemi po zemi. My také chceme, aby tento minimální příjem měl za cíl, že prostě lidé nebudou umírat hlady. Je ale potřeba se také zabývat tím, co ty lidi do té chudoby uvrhá. A my máme za to, že to jsou špatné politiky Evropské unie a velmi vysoká nezaměstnanost. Když se třeba podívám na naši vlastní zemi, tak eh, u nás jsou vysoké daně, Máme omezené sociální služby a dávky. I když máte nulový příjem, tak stejně platíte daně už jenom z toho titulu, že třeba uh, máte dům anebo máte auto. Takže i když máte minima, nulový příjem, tak se úplně klidně může stát, že na konci roku třeba zaplatíte 12 000 euro na daních. A to je potřeba řešit. My ty daně máme nastavené ta, nastavené takovýmto způsobem, aby vznikl rozpočtový přebytek, na základě kterého bychom byli schopni splatit svůj dluh, ale takto chudobu nevyřešíme. Ano, ta zpráva je určitě dobrá, ale nejsem si úplně jistý, jestli Evropská unie to bude schopna vyřešit. Děkuji. Děkuji. Přeji si vystoupit další kolegové nebo komise. Uh, no, no comment from the commission on this. Thank you. Ne, nemáme připomínek. Dobrá, takže dáme slovo naší zpravodajce, paní Adžia. Děkuji. Děkuji za všechny připomínky a vyjádřenou podporu. Myslím si, že už eh, máme dobrou základnu pro spolupráci. Někteří z vás říkali, že jsem odvážná. Já nevím, jestli to není spíš eh, eh, takový sebevražedný pokus, ale doufám, že má práce přeci jenom přinese ovoce. Myslím si, že potřebujeme předložit něco hmatatelného, něco konkrétního. A chudoba je evropským fenoménem, jak už zde, zde zaznělo, eh, pod eh, hranicí chudoby eh, že tolik lidí, že to opravdu prostě není problém jenom jedné země. Vím, že v řadě oblastí se nemůžeme shodnout, ale tohle je něco, kde bychom se opravdu měli sjednotit. To není jenom otázka různých jazyků, různých zemí, náboženství a tak dále. Zde opravdu jde o společný problém, chudobu a my musíme tedy předložit jednotnou reakci, jednotné řešení. Evropská unie tady opravdu eh, musí sehrát svou roli. Pane Šambone, je jistě řada věcí, které, mm, na kterých se shodneme. Vím, že je těžké vypočítat eh, průměrný příjem, ale měli bychom se snažit nalézt nějaké řešení. Vy jste zmínil eh, vážný problém a to je vážná chudoba, závažná chudoba a přitom eh, nemáme jaksi nástroje, jak je dobře definovat. Takže na tom je potřeba určitě pracovat. A jinak chci poděkovat kolegům za jejich návrhy, řadu z nich můžu podpořit. Souhlasím s tím, co říkal pan Bach a pan Ribero. Oni ukazují, že v Evropské unii tedy máme různé přístupy, ale v téhle jedné oblasti se snažíme nalézt přístup společný. Hmm. Paní Již přistupuje k tomuto problému víceméně stejně jako já. Musíme se podívat na ty parametry, které jsou potřebné pro to, abychom vypočítali ten minimální příjem. Má země, stejně jako vaše země, se vlastně potýká s problémem, že máme obrovský příliv eh, migrantů, ale zároveň mladí lidé naše zemi opouští. Mladí lidé prostě se snaží naplnit své sny v jiných zemích, takže tady opravdu i my musíme udělat strašně moc. ale já se opravdu e, budu až dokonce snažit nalézt společný přístup k tomuto problému. Mě překvapilo, že se k tomu komise nechtěla vyjádřit. Když hovořím s komisařkou Tysnovou, tak e, ona mi říkala, že pro ní je důležité e, bojovat proti chudobě a o to více je pro mě zklamáním, že komise dnes nechce vystoupit. Opravdu se musíme spojit a je důležité, abychom předložili dokument, který si klade jasné závazky a to platí i pro komisi. Musíme hovořit o detailech, je zde potřeba definovat řadu věcí. A v první řadě je ale potřeba uvést věci dochodu, to znamená, musíme si definovat cíle. 120 milionů lidí v Evropské unii je pod hranicí chudoby. Těmto lidem, dětem, matkám, rodinám musíme poskytnout možnost žít důstojný život. Tomu se přeci jsme zavázali v eh, Evropské unii. My v parlamentu se snažíme. A co komise? Komise také hraje důležitou roli. Prosím, eh, udělejme něco opravdu konkrétního. Děkuji, paní Agie, a eh, tím uzavírám dopolední zasedání a setkáme se znovu odpoledne, kdy přijde Iliana Ivanova z Evropského účetního dvora a budeme hovořit o tom, nakolik byla úspěšná Evropská unie v boji proti nezaměstnanosti.